potvrzeny. Od SAD jsem získal žádosti provést určité změny v výborech a delegacích. Tyto nominace budou přílohou k zápisu a pokud nebudou předloženy žádné námitky, tak potom ta, tyto nominace se budou považovat